GL a ENF na základě rozhodnutí výboru ITRE o zahájení meziinstitucionálního vyjednávání na základě zprávy o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem. Tam je zpravodajem pan Buzek. E, tato hlasování proběhnou zítra. Pokud jde o další rozhodnutí o zahájení meziinstitucionálních vyjednávání výboru TRAN a EMPL, neobdržela jsem žádost o hlasování. Tyto výbory proto mohou začít vyjednávat. Chtěla bych také oznámit, že pan Šoprát přestal být nezařazeným poslancem a vstoupil do frakce EFDD, eh, a to 18. dubna.